Děkuji vám, paní komisařko. Tím eh, je ukončena také poslední rozprava dnešního dne a hlasování k tomuto bodu pořadu jednání.